Termíny, které bude mít parlament pro jejich schválení, budou publikovány zítra. Zápis k tomuto zasedání bude předložen parlamentu na začátku příštího eh, zasedání, plenárního zasedání a pokud nebude eh, námitek, eh, tento zápis bude přijat.